Eh, přístup eh, všechny irské rodiny. A proč by nyní měli platit za něco, co dříve vždy bylo zdarma? Děkuji vám, paní kolegyně Prinkást. A jako další bod je zpráva o regionálních letištích a letecké dopravě. A já panu zpravodaji nyní dávám 4 minuty slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já s potěšením vám nyní představuji svoji zprávu z vlastní iniciativy o budoucnosti regionálních letišť v Evropské unii. Je to de facto na základě poznání, že regionální letecká doprava má velký ekonomický význam Zpráva uznává, že regionální letecká doprava má integrální roli eh, v blahobytu v Evropské unii a unii jim dodává eh, ekonomické, eh, ekonomickou, ekonomický růst. Je to důležité tedy pro společný trh. Tato regionální doprava hm, se stará o zhruba 150 tisíc pracovních míst. Eh, znamená to velké možnosti, kromě regionálních partnerství, eh, například také spojuje těžko přístupné oblasti, ostrovní oblasti eh, s zbytkem Evropy. Ne, nicméně letecký průmysl, letecká doprava není příliš zisková. Tady jsou marže velice malé, takže je třeba velice pečlivě eh, sledovat, jaké jsou finanční podmínky v těchto regionech a je třeba odstraňovat příslušné bariéry. Domnívám se, že regionální letiště by měly být součástí transevropské sítě, transevropských sítí, spíš než živořit někde na periferii. My určitě můžeme v Evropě eh, přicházet s pobídkami, jak více integrovat eh, Eh, tento druh dopravu, třeba multimodální jízdenky a podobně, tak jak je to řečeno ve zprávě. Zpráva vyzývá komisi, aby se urychlil rozvoj Cezaru a také společného evropského nebe. To jsou programy, které ušetří životní prostředí a pomohou ekonomice. A samozřejmě pomohou vytížit také letiště, jejíž kapacita zdaleka není vytížena. A naopak máme jiné velké uzly, které jsou přetížené, čili tady by mohlo dojít k vyrovnání. Regionální letecká doprava by mohla vést k menšímu přetížení některých částí letového prostoru. V současné době eh, jsou některé regiony téměř eh, mimo trh a je, je třeba také upravit ekonomickou cenovou politiku. Eh, my se zabýváme v této zprávě dvěma věcmi a je to transparentnost cen a poplatky za zavazadla. Mnohé společnosti s tímto velice netransparentním způsobem pracují a jsou zde i další formy. Eh, je důležité, aby každý člověk eh, věděl, každý cestující věděl, co vlastně platí a ne, aby cena letenky byla ještě obalena spoustou dalších poplatků. Eh, navíc, eh, pokud se zavazadla týče, zavazadel týče, nikdo předem neví, kolik zavazadel, jak velký si sebou může vzít. Eh, často se přísně aplikuje pravidlo jediného zavazadla a často je to zneužíváno k zvyšování zisku na úkor cestujících. Současné praktiky jsou škodlivé zejména na regionálních letištích, Eh, které tedy eh, mají, eh, mohou účtovat daleko nižší letišní poplatky vzhledem k tomu, kolik obslouží pasažérů. Tím se nemohou stát součástí dobře fungujícího dopravního systému. Proto já tady ještě jednou aplikuji na komisi, aby se postavila na stranu spotřebitelů, cestujících a samozřejmě také firm, které využívají služeb na letištích. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane kolego Bradborne, a začneme z, přímo s Catch the Eye a pan Kelly dostává slovo. Děkuji za slovo. Pane předsedo, souhlasím s většinou toho, co řekl zpravodaj. Děkuji mu za tuto iniciativu. Ano, regionální letiště hrají důležitou roli, měly by hrát důležitou roli v celkové dopravní síti, souhlasím s ním, že by to mělo být zahrnuto i do projektu TNT. Rovněž bychom se měli podívat na to pravidlo jednoho příručního zavazadla, to je, má negativní dopad, především když jde o malé letiště. Rovněž je důležité, aby regionální letiště byla ekonomicky života schopná. Podíváme, musíme se podívat na situaci regionálních letišť, které například eh, budovat tato letiště spíše než nějaké, řekněme, vysokorychlostní tratě a podobně. Proto je velice důležité, abychom si podrželi ta letiště, která jsou kvalitní, abychom a, eh, a ovšem budovali je pouze tam, kde je to důležité a ne, abychom čerpali finanční prostředky a využívali je prostě jenom někde, kde eh, tento přínos nebude takový, jak se očekává. Děkujeme, paní Tykal má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Regionální letecká doprava je důležitým faktorem, který zajišťuje mobilitu našich občanů. Role těchto letiš je zásadní pro teritoriální soudržnost a rozvoj regionu z ekonomického i sociálního hlediska, především u těch regionů, které nemají jiné druhy dopravy. Intermodalita by měla být účinnější tím bychom zlepšili přístup do jednotlivých regionů a zároveň podpořili cestovní ruch v těchto regionech. Bohužel velice často jsou tato letiště mimo urbání centrum a nejsou propojeny s ostatními typy dopravy. Proto voláme potom, aby regionální a místní samozprávy vytvořily plány eh, udržitelného rozvoje dopravy, aby mm, tato logistická síť dopravy byla efektivnější. Rovněž by mělo dojít ke sdílení osvědčené praxe mezi regionálními letišti oblasti a um, centrálními urbánními oblastmi. Měli bychom zajistit eh, co možná nejkvalitnější vývoj regionálního leteckých společnosti a vytvořit dostatečnou infrastrukturu, která zajistí intermodalitu. Děkujeme. Děkuji a nyní má slovo kolega Ferreira. Pane předsedající, Eh, letiště a regionální letiště jsou velice důležité a měly by být zapojeny do strategií pro regionální rozvoj, tak aby se plně využil potenciál odpovídajících regionů, protože letiště jsou dobrým nástrojem po, pro podporu rozvoje regionů. Je důležité, aby tady bylo dobré propojení s ostatními způsoby dopravy, například s dopravou železniční, námořniční. Je třeba zajistit podmínky pro osoby a také pro zboží, aby opravdu mohli dobrým způsobem to využívat. A je třeba také hledět na životní spotřeby. Eh, musí zde převládat veřejný zájem a to ovšem jak si není kompatibilní s liberalizačními tendencemi v tomto sektoru. Dále eh, jednotné evropské nebe. Je třeba ho také správně využít, je třeba zajistit svobodnou konkurenci a je rovněž důležité, aby se věnovala pozornost i bezpečnostním otázkám dále. Neustále se zhoršují pracovní podmínky v tomto sektoru. Dochází k sociálnímu dumpingu ze strany nadnárodních společností v tomto sektoru. Dochází k nejistým pracovním místem a pracovní podmínky nejsou vhodné. Děkuji. Děkuji kolegovi Ferreirovi a nyní má slovo kolega Paška. Vážený pane předsedající, vážený pane komisaři, v důsledku relativně hustého osídlení Evropy a relativně vysoké technologické úrovně průmyslové produkce bylo v Evropě vybudováno velké množství letiš. Ty ovšem z hlediska velikosti či struktury poskytování služeb jsou výrazně odlišné. Velké mezinárodní letiště zabezpečují osobní a nákladní dopravu. Menší letiště regionálního významu rovněž jsou důležitá, protože podporují města a regiony z dopravního hlediska. V integrovaném prostoru Evropské unie, kde mobilita obyvatelstva dostává nové rozměry a stává, v tomto prostoru se stává letecká doprava důležitým aspektem, protože zvětšuje komfort a rychlost cestování. Proto je důležité se zabývat specifikem regionálních letišť, které pracují ve naprosto odlišném režimu než velká uzlová letiště, na které se zaměřuje evropská legislativa. Specifikum regionální letecké dopravy je důležité zohlednit a to v zájmu jejich dobrého fungování a navrhuje to pan poslanec Bradben. Je třeba toto korektně promítnout do předpisů Evropské unie. Děkuji za pozornost. Děkuji kolegovi Paškovi a slovo má kolega Pirko. Děkuji, pane předsedající. Touto zprávou poukazuje Evropský parlament na obzvláštní význam regionálních letiš. Totiž na jedné straně jsou dopravními úzly a na druhé straně jsou důležité pro hospodářský růst v regionech a rovněž celkově v Evropské unii. Abychom mohli posílit tato regionální letiště, jsou třeba tři věci. Za prvé, je třeba, aby zde bylo propojení k ostatním druhům dopravy a rovněž propojení s mezinárodními dopravními uzly. Toto propojení je třeba vylepšit. Druhá věc. Regionální letiště by se měly lépe propojit mezi sebou. A za třetí, pokud dochází k nedostatku kapacity na těch velkých mezinárodních letištích, eh, pak by se měla část dopravy přesunout alternativně na malá regionální. Je jasné, že regionální letiště se nesmí stát pomníky lokálních politiků, či respektive nesmí se takto budovat. Je důležité, že tato letiště musí být efektivní alespoň ze středně dobého hlediska. V popředí musí zdát ekonomičnost a efektivita. Na závěr bych chtěl poděkovat panu zpravodaji za dobrou spolupráci. Děkuji panu kolegovi Pirkerovi a nyní má slovo kolegyně Prendergast. Thank you, chairman. The four... Děkuji. Vážený pane předsedo, my máme rovněž několik takových malých letiš v, mé, v mém volebním okresku a myslím si, že by mohli těžit z těchto myšlenek této zprávy, proto blahopřeji zpravodaji. Především pokud jde o to jedno příruční zavazadlo, pan Kelly se o tom rovněž zmínil. Toto pravidlo z toho těží pouze letecké společnosti, ovšem zároveň to má negativní dopad na regionální, eh, na regionální letiště. Business model bohužel eh, eh, trpí, když mají lidé pouze jedno příruční zavazadlo, nemohou si nic nakoupit na těchto letištích. Myslím si, že bychom měli aplikovat španělské pravidlo, které ve všech 27 eh, členských státech a například irská vláda hovořila o tom, že Šien letiště by mělo být odpojeno od DNA. Já doufám, že to zvýší potenciál tohoto letiště a vytvoří rovněž udržitelná pracovní místa v našem regionu, která tak potřebujeme. Děkuji za čas, pane předsedo. Děkuji vám, paní kolegyně A ještě paní Nikolesku na závěr. Děkuji za slovo, pane předsedo. Zpráva pana Bradborna je opravdu vítána a to z mnoha důvodů. Především proto, že požaduje, aby komise revidovala směrnici, která snížila podmínky a um, zároveň a zároveň neumožnila státní pomoc tímto malým letištím, která nepřepraví více než půl milionu pasažerů ročně. Dále je to politika jednoho příručního zavazadla, to je rovněž závažná záležitost. Měli bychom do eh, více regionálních letiš zapojit do evropského transportu, do evropské Dopravní sítě mělo by to podpořit rovněž ekonomický růst, podle mého názoru. Ovšem mám určité výhrady, pokud jde o úvodní ustanovení A. Hovoří se tam o vzdálenosti k, mezi tímto letištěm a hlavním městem. Podle mého názoru bychom měli využít jiná kritéria pro hodnocení těchto letišť a všechna tato letiště by měla eh, se těšit stejným podmínkám legislativního charakteru. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Nikolesku. Tím končíme eh, Catch the Eye a na závěr dáme slovo ještě panu komisaři De Gichtovi. Děkuji vám, pane předsedo. Dámy a pánové poslanci, já vítám zprávu pana Bradburna o budoucnosti regionálních letišť a eh, letových služeb v EU. Je to velice vhodný doplněk eh, balíčku, který, který komise eh, předložila v prosinci loňského roku, kde šlo o to, aby se letiště nestala neurologickými body eh, našeho single sky, tedy jednotného evropského nebe. Eh, máme nyní takovou situaci, že letecká doprava roste, za posledních 20 let počet letů se víc než dvojnásobil, a navíc máme nové typy, eh, nové typy leteckých společností, regionální, čártrové a tak dále. Letecký sektor je velice živé a rostoucí a dynamické eh, hospodářské odvětví, které napomáhá rozvoji dalších ekonomických odvětví. Já bych se chtěl eh, zastavit několika bodů z této zprávy. Příslušné komisariáty Evropské komise se zabývají eh, problematikou regionálních letišť a eh, leteckých dopravců. Jejich eh, role v otázce soudržnosti a ve vzájemném propojení evropských zemí musí zůstat vedoucím principem kompatibility a dalších podmínek. Nemůžeme ovšem ignorovat skutečnost, že ne legální veřejné dotace deformují konkurenci a to samozřejmě ohrožuje udržitelnost evropského letového trhu. Evropská komise nadále sleduje situaci. Některé společnosti zavedly takzvané one bag rule, čili eh, příkaz maximálně jednoho zavazadla. Eh, bohužel je to velice nejasné Evropská komise se bude zabývat otázkou dovoleného, dovolené kvóty zavazadel v souvislosti s právy cestujících eh, podle našeho dokumentu z roku 2004. Eh, komise také hodlá spustit veřejnou konzultaci k tomuto tématu. Eh, pokud se týče maloobchodního prodeje, v na letištích, tak to je vysloveně, vysloveně otázka vedení letišť, aerolinek a malobchodníků, kteří v této oblasti podnikají. Tato zpráva také eh, se zmiňuje s obavami se novou navrhovanou revizi regulace alokace slotů já musím říci, že eh, chystaná reforma jde tím směrem, aby se lépe využívala stávající kapacita letišť. Eh, třeba eh, věci jako konfiskace slotu nebo aukce slotu, o to jsme upustili, jelikož by tyto kroky mohly mít řadu negativních dopadů. A nadále se o tomto debatuje v parlamentu a v radě. Eh, intermodalita to je základní princip naší dopravní politiky. Je to také součástí naší eh, chystané podoby evropských eh, hlavních koridorů. Je to tedy součástí také akce ten T. Tedy jde o to, aby regionální letiště byla řádně napojena na další druhy dopravy. A my tedy dále budeme pracovat na tom, včetně na integrovaných, eh, eh, integrovaných lístcích, tedy jízdenkách a letenkách. Já doufám, že parlament nás bude nadále podporovat. Eh, komise také sleduje praxi některých dopravců, kteří k, k letence Eh, kletence přispívají, tedy k ceně letenky přidává ještě řádné poplatky a zároveň tedy ještě eh, používání kreditních debetních karet, které, což je praxe, která se rozšiřuje. Eh, často tady se často dochází k různým poplatkům u různých druhů platby. A to je otázka, která je bude, je, bude jí třeba prodiskutovat s orgány členských zemí, abychom věděli, co je a co není zcela legální. Letiště jsou brány do Evropy a také generují hospodářský růst. Určitě pokud máte zkušenosti s mezikontinentálním cestováním, tak víte, jak důležitá jsou takováto letiště. Já bych vám tedy závěrem chtěl poděkovat za zajímavou debatu k tomuto velmi významnému tématu a komise se těší výstupy v kontextu s debatě o letišním balíčku. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám, kolegové. Děkuji panu komisaři Dekištovi, tímto uzavírám rozpravu a chci poukázat na to, že k zprávě pana Bradborna bylo předloženo rátum, které je k dispozici ve všech jazykových verzích. Hlasovat se bude zítra v 11.30. Eh, v zasedání budeme pokračovat zítra 10. května od 8.30 do 13.30. Pořad jednání je zveřejněný, je k dispozici na stránkách, na webových stránkách Evropského parlamentu. Tímto dnešní jednání uzavírám.